So, ladies and gentlemen, thank you very much. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za ten vynikající způsob, jakým včera proběhlo hlasování. Eh, kolegyně, která ho vedla, to bylo výborné. Já jsem opravdu minule tady se nemohla zúčastnit, takže kolegyně vynikajícím způsobem vedla hlasování velice komplikovaného hlasovacího seznamu včera. Hm, takže bych ještě chtěla poděkovat i vám. Takže dnešní první hlasování se týká zprávy Kalas. Je to tedy směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie pro porušení celních předpisů a sankce. Budeme hlasovat unblock, takže kdo je pro? Hlasujeme unblock, kdo je proti? Takže je to zamítnuto. Teď se dostáváme k ústnímu pozměňovacímu návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Vypadá to trošku zmateně, ale asi je to přijato. Takže teď se dostáváme ke kompromisnímu návrhu 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Inte 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Inte 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Chcete to ověřit? Ověřujeme. Takže ověřujeme INTA 6. INTA 6. Je to považováno za nový článek 1a. Je to na straně 3. za skupinu. Takže paní Gebhardt už má také hlasovací seznam. Dobře. Dobře, takže <clears throat> budu postupovat velice pomalu. Za skupinu SAD je zde o jednoho poslance navíc. Ne, ne, ne, děkuji. Tak eh, a tichotná káva. Takže teď zase vážně. INTA 6. Ověřujeme hlasování, hlasujte elektronicky, prosím. O dva, o jednoho stále více. Končím hlasování a je to přijato. Další hlasování, <clears throat> kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Neď <clears throat> přeskočíme až na stranu 9, na návrh INTA 7. Kdo je pro? Ještě chvilku. Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 28, 122, kdo je pro, proti, zdrželi se, zdrženo. 123, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 124, pro, proti, zdrželi se, přijato. 125, pro, proti, zdrželi, ne, ne, nechcete to, ověříme to, prosím. Končím hlasování. Přijato. 17 bylo pro, 15 proti. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 9. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Inta 12, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme to, prosím. Sedmnáct pro, patnáct proti. Kompromis 10. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 47 a 176.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 Zamítnuto. Inter 16 pro. Proti. Hmm, zamítnuto, nebo ne? Takže ještě ově, ověříme Inter 16. Ano, je, při, je to přijato. Inter 16 je přijato. 189, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 190 pro, proti, drželi se. Ověříme to. Přijato. 17, kdo je pro? Ne, to ne, to odpadá. Nebo ne? 51 tady nemusíme hlasovat. 192, kdo je pro? Proti. 192. Ještě jednou pro, proti. Ověříme to, prosím. Takže to je přijato. 156 a 157. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Dva pro, proti, zdr... Ověříme to. Přijato. Inta dva pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro. Ne, ne, ne, to odpadá. Kompromis 2. Tak ten odpadl, tak 65 pro. Proti zdrželi se přijato. 67 pro. Proti zdrželi se přijato. 6 pro. Proti zdrželi se přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 7. Ne, to odpadá. Kompromis, takže to je všechno odpadá. 74, 74 kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 3, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověřme prosím INTA 3. Asi to bude zamítnuto. 76. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 77 pro. Proti? Drželi se. Zamítnuto. A teď hlasujeme o zprávě, o celé zprávě. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Bylo tam o dva hlasy nový, nebo ještě tedy čekáme na dva hlasy. Ještě ček... Ještě dv... jeden nebo dva lidi museli odhlasovat, někomu nefunguje? Takže 24 pro, 5 proti, 2 se zdrželi. A hlasování o celém návrhu legislativního usnesení opět hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Ještě dva. Ještě tři poslanci musí odhlasovat. Hotovo. 24 pro. 4 proti, 3 se zdrželi. Další hlasování, které nás čeká, Takže to je zelená kniha o retailových finančních službách. Spravodajem je pan Sergio Gutierrez Prieto. Pozměňovací návrh 1. Jste připraveni? Takže hlasujeme o zelené knize o retailových finančních službách. Pozměňovací návrh jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto dva pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto tři pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto čtyři pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis jedna, Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato sedm pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis dva pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis tři pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to přijato, chcete to ověřit? Přijato. Kom- Nyní 15. Kdo je pro, proti? 15. 15. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 17 pro, proti. Ne, ne, ne, ne, ne. 17 odpadá, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Teď 20 pro, nebo ne? Takže 27 na straně 5. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 32. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 7. Pro? Pr- proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 8. Ten tady je dílčí hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 42. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 43. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro a 46 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 51 a 52. Kdo je pro? 51 plus 52. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Ne, ne, ne, zamítnuto. Kompromis 10, kde je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 56, kde je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 57, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 13, pro, proti, zdrželi se. Přijato. 63, pro, proti, Ověřme, prosím, 63. Přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 68 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 69 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Zamítnuto. 70, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 71, nebo ne, to odpadá. Další také odpadá, takže 73, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Chcete to ověřit, prosím? Přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu stanoviska, hlasujeme elektronicky. 30 bylo pro, jeden proti, dva se zdrželi. Gratulujeme zpravodaji Sergiu Gutierrezi Prietovi. A poslední zpráva, o které budeme hlasovat, to je strategie pro evropské letectví. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dva pro, proti, zdrželi se. Schváleno tři pro, proti, zdrželi se. Šest pro, proti, zdrželi se. Sedm pro, proti, zdrželi se. Schváleno tři pro? Proti? Ověříme to. to. 10 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 4 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 7 pro, proti, ne, tak ještě jednou 7 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 13, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 14 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 18 pro, Proti? Ověříme to. 18. Pozměňovací návrh 18 ověřujeme. Devatenáct pro, proti, ověříme to také. Myslím si, že to bude asi podobný výsledek, ale bylo to velice těsné, uvěříme to. Ještě někdo musí odhlasovat. Zamítnu to. 21. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 22 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dílčí hlasování 23. první část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25, to bylo staženo, 26 padá, 27 eh, také, takže vlastně až 30. Kdo je pro, proti? A věříme to. Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6, kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti. Ověříme to. Zamítnuto. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to A teď nás už čeká závěrečné hlasování o návrhu stanoviska. a zpráva je přijata. 31 hlasů bylo pro, nikdo nebyl proti, dva se zdrželi. Blahopřejeme navrhovatelce. Ještě, při všichni, ještě předtím, než si všichni zvednete a odejdete, tak vás chci říci, že dnes odpoledne máme, eh, i dnes dopoledne eh, máme úžasný program a odpoledne, prosím, podívejte se všichni na program protože to je opravdu velice zajímavé, eh, zajímavý program a pokud tedy pak už se neuvidíme s ostatními, tak vám přeji hezké léto a uvidíme se pak na podzim a také děkuji i všem kolegům za podporu.